Tisztelt képviselőtársaim, főképviselő... Vážené kolegyně a kolegové, vážená paní místopředsedkyně komise, Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, prohlášení místopředsedkyně Komise Vysoké představatelky Unie pro zahraniční věci o situaci v Turecku. Zde Jde nyní tedy o náš další bod pro našeho programu a dávám tedy slovo, uděluji slovo paní Mogherini. Prosím. Thank you very much, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych především řekla,